výboru, který se zabývá všemi otázkami spojenými eh, se, s, se s ponecháním nebo eh, pozastavením či zrušením imunity jednotlivých poslanců. Imunita vznikla již velmi dávno v době, kdy europoslanci ještě nebyli voleni přímo a první přímé volby do Evropského parlamentu byly v roce 1979. Tak eh, tento pojem eh, imunity eh, v Evropském parlamentu existuje již od doby, kdy v Evropském parlamentu zasedali eh, poslanci delegováni svými národními parlamenty. To znamená, že ochrana parlamentní imunity evropských poslanců vlastně byla totožná s imunitou nebo s ochranou imunity poslanců národních parlamentů. A je to podobný systém, který jako ten, který funguje v dnešní době. Nicméně dnes je situace trochu odlišná a proto si chceme dnes klást ty otázky, které máme na programu a cílem je tedy dohloubky eh, více prohloubit naše znalosti. To znamená, je potřeba imunitu reformovat a pokud ano, jak? Chceme se také podívat, jak vypadá situace v některých členských zemích, EU při tomto dnešním setkání samozřejmě nebude čas na to, abychom popsali systém imunity ve všech členských zemích, ale budeme se maximálně snažit. Uvedeme několik příkladů, příklad Polska, Německa a Itálie třeba. A požádám vás, abyste se pokusili k otázce přistupovat ze široka. Eh, v Unii máme 28 členských zemí a když hovoříme o imunitě v právním výboru, tak samozřejmě jsme konfrontováni s 28 různými systémy, protože, jak už jsem říkal, ta imunita na úrovni evropské je přímo spojená s imunitou poslanců v národních parlamentech členských zemí. Takže ještě jednou vás všechny co nejsrdečněji vítám, vítám tady experty a jsem velmi rád, že mám příležitost přivítat tady jednoho bývalého europoslance, výborného předsedu našeho výboru, se kterým jsme dlouho pracovali, pan Giuseppe Gargani, takže vítejte zde mezi námi dnes. Já vím, že vy se mezi nás vracíte rád, a je to radost pro vás i pro nás. Vážení kolegové, naše eh, dnešní odpoledne se bude skládat ze dvou částí. Jak jsem říkal, je to eh, workshop otevřený pro všechny, každý se může hlásit o slovo, každý může klást otázky. A v té první části si vyslechneme pana Klause Offermana, který v minulosti pracoval na generálním ředitelství pro výzkum a byl rovněž pedagogem na Německé univerzitě pro státní zprávu. Máte slovo. Ja, danke. Danke, Herr Vorsitzender. Äh, ich darf... Děkuji, pane předsedo. Já bych hned na úvod rád předznamenal, že tato studie, kterou jsem připravoval, je tady teď k dispozici, byla distribuována a já něco z toho ještě zopakuji. Pan předseda už něco z toho také zmiňoval, takže si určitě všimnete, že to eh, rovněž eh, budu opakovat. Jde tady o imunitu poslanců, ta se zavedla postupně s rozvojem demokratického státu od konce 18. století mohl bych teď, měl bych tady teď asi vyjasnit několik termínů. To, čemu říkáme imunita, je ve většině právních řádů rozděleno na dvě části. Na jednu stranu je to svoboda projevu, svoboda toho jako poslanec říkat eh, jakékoliv výroky. A za druhé, ta druhá část je to ochrana před zatčením nebo stíháním eh, tím, že jde o e, nezranitelnost e, člena parlamentu. Aspoň tak se to často označuje. Většina parlamentu přiznává svým e, členům tuto dvojí ochranu, tedy svobodu říkat a jednat při výkonu svého mandátu cokoliv a také tedy stanovuje to, že bez schválení parlamentu nemůže dojít k jejich zatčení nebo odnětí svobody. Jinak samozřejmě se používají různé pojmy v různých státech, které obsahují různé aspekty těchto dvou částí imunity. Těžko se to asi jazykově eh, vyjadřuje. Ten první aspekt imunity například eh, se ve francouzštině nazývá irresponsabilité, tedy nezodpovědnost za eh, určité výroky. Doufám, že to dobře vyslovuje. Incendra capilita v Itálii, a v Němčině se tomu říká indemnitet Eh, v Británii potom freedom of speech, anebo non-accountability, tedy zase nezodpovědnost za eh, své výroky na parlamentní půdě. Eh, ten druhý aspekt ve francouzštině se nazývá inviolabilitet, inviolabilita v italštině, v Německu je to označeno ta, tím pojmem nestíhatelnost nebo nezranitelnost a v Británii zase svoboda před zatčením, freedom from arrest nebo inviolability. V některých členských státech eh, ty eh, rozdíly eh, se vyznačují zejména v té druhé části, v té svobodě od stíhání. V té první části se víceméně všechny ty pojmy překrývají, jak tomu určitě dnes tady ještě padne několik komparativních výroku. Všechny tyto, eh, všechna tato rozdílná národní pravidla poukazují na problémy, které eh, souvisejí s imunitou poslanců Evropského parlamentu, protože se tady vždycky odkazuje na ta národní pravidla podle té země původu jednotlivých poslanců. Jak se to eh, postupně vyvíjelo právně, historicky? U nás je zvykem vždycky odkazovat na starý Řím, kde už ti lidoví tribuni měli právo výkonu své funkce požívat nedotknutelnosti, ale nechci se vrátit do Starého Říma, zůstaneme v současnosti. Imunita pro parlamentní poslance se prosadila při legitimizaci demokratického státu a souvisí to také s rozdělením mocí v rámci demokratického státu od začátku, tedy pardon, od konce 18. století, poté co proběhla francouzská revoluce. Nicméně ten původ parlamentní imunity se eh, týká eh, roku 1397, kdy na zasedání britského parlamentu eh, poslanci se pohoršovali nad tím, že Richard II. tehdy stíhal některé z jejich členů a prohlásili se za nestíhatelné. A tehdy ti členové této iniciativy to zakotvili v právním aktu a kde se eh, přímo brání proti moci krále, je, eh, ale nakonec tedy to nebylo úspěšné a tyto členové této iniciativy potom byli odsouzeni k smrti a král jim naposled, na, nakonec udělal milost. Tento akt House of Commons, tedy dolní sněmovny Británii, tedy zavádí tento pojem, říká, že plné autonomie a svobodě přijímá rozhodnutí o tom, že poslanci se budou moci věnovat svému funkci bez toho, aby se do toho koruna vměšovala. Tehdy to bylo nazváno Freedom of Speech a e, bylo to potvrzeno dalšími právními akty dolní sněmovny v 16. století. Bill of Rights, e, listina práv a postupně se zpřesňovala ochrana parlamentních poslanců před jakýmkoliv měšováním do výkonu jejich funkce. A teď svoboda před zatčením nebo zadržením, ten druhý aspekt imunity. Freedom from arrest v angličtině také má původ v anglickém právu, nicméně tady to tehdy bylo omezeno především na opetření, které se týkaly odnětí osobní svobody na základě občanskoprávních žalob. I ve Francii po francouzské revoluce 1789 se uznala ta potřeba zajistit svobodu eh, poslanců, aby mohli vykonávat svůj mandát, aby mohli svobodně se vyjadřovat. A tato eh, svoboda je z roku 1798 na základě dekretu 26. června a tam byla záruka proti jakékoliv žalobě vůči nebo proti poslanci Národního shromáždění. V dalších eh, fázích eh, se tato dvojí imunita postupně vyvíjela v různých eh, státech, různě se upřesňovala s tím, že ty zároky se v podstatě stahovaly také na trestní stíhání. A je tedy možné se tím bránit proti jakékoliv žalobě, a to i přesto, že by to nebránilo výkonu mandátu poslance. Francouzská ústava z roku 1793 je první ústavní normou, eh, která zaváděla tuto imunitu. A tam je pořád obsažena ta základní podstata tohoto práva. Ta formulace je trochu jiná než obvykle. Říká se tam, že poslanci mohou být stíháni nebo mohou být začeni, ale legislatura o tom musí být bezprostředně informována a je možné s tímto stíháním pokračovat pouze, pokud legislatura rozhodne o tom, jestli ta obžaloba nebo to obvinění je odůvodněné nebo ne. Dále ve Francii se inspirovali tím anglickým modelem. To bylo silně vstaženo s tím silnějším postavením Národního zhromaždění a jejich eh, členů vůči dalším státním eh, institucím v tom revolučním kontextu. Tam to tedy spočívalo s výkonem kompetencí, které byly považeny za svrchované. Tam tehdy poprvé došlo k rozdělení mocí v rámci státu a tak, jak to tehdy objevoval už eh, Montesquieu. Postupně se imunita zaváděla do právních řádů i dalších států na evropském kontinentu. Ten francouzský model vždycky sloužil eh, jako inspirace a přitom byly vždycky obsaženy tam ty dva aspekty, o kterých byla před okamžikem řeč. Ve světle tohoto historického vývoje, tedy právo o imunitě, eh, může být chápáno jako součást procesu evropského sjednocování. Protože s tím, jak se postupně vyvíjely pravomoce Evropského parlamentu, tak se vyvíjelo i právo na imunitu. V těch zakladacích smlouvách není uváděn žádný Evropský parlament jako takový. Hovoří se tam pouze o shromáždění to jako takové nemělo stejná práva jako, nebo stejné kompetence jako národní parlamenty. Protože tehdy ještě nebyla řeč o přenosu svrchovanosti na evropské instituce. A 30. března 1972 se poprvé objevuje název Evropský parlament a toto bylo považováno za známku té snahy získat si více práv pro tuto instituce tady poslanci, kteří chtěli samostatný parlament, nechtěli být a shromážděním vyslaných národních poslanců. Protože to byl ten obvyklý model v mezinárodních organizacích. Tento nové jméno, ale bylo zavedeno teprve v roce 1986, uznáno tedy členskými státy i tím jednotným evropským aktem. A od té doby je Evropský parlament obsažen jmenovitě ve všech eh, smlouvách. Imunita nicméně byla předmětem už eh, zakládajících smluv, ne ale v těch zakládajících smlouvách samotných, ale pouze odkazem na přiložený protokol Dnes je to článek 291 smlouvy, smlouvy o Evropském společenství, a tam bylo řečeno, že Evropské společenství je na výsostném území čínské státu, kde mohou poslanci požívat práv a výsad, které jsou důležité k výkonu jejich mandátu a to podle podrobností, které jsou uvedeny v protokolu eh, v přiloženém. A ten protokol je pořád ještě platný, přestože byl několikrát doplněn eh, v mezidobí, ale pořád obsahuje to víceméně to samé. A článek 10 tohoto protokolu, tedy ten protokol, který se nazývá o výsadách a imunitách eh, Evropského společenství, zase opakuje eh, všechny ty svobody nebo nezranitelnost poslanců, tak jak to eh, je uvedeno už v té příloze zakladajících smluv. To aktuální čtení tam můžete přečíst. Členové Evropského parlamentu nemohou být předmětem mm, žádného vyšetřování, zadržení anebo právního procesu ve vztahu k jejich eh, názorům vyjádřeným nebo prostřednictvím hlasováním, které eh, vykonali prostřednictvím nebo v eh, vykonávání své povinnosti. A dále v tom článku 10 se stanovují další aspekty. tedy že je není možné zatknout nebo eh, právně stíhat. Později tam bylo také doplněno, že tato nezranitost se týká také cestování do, eh, na místa zasedání Evropského parlamentu. V roce 1965 to jednotné shromáždění Evropského eh, shromáždění se sestávalo pořád z delegovaných eh, poslanců, kteří eh, byli určeni těmi národními parlamenty, aby vykonávali tuto funkci a tehdy eh, vždycky pro ně platila ta národní pravidla. A od té doby se i v té parlamentní imunitě na evropské úrovně uvádí odkaz na ty národní, na národní pravidla. po zavedení eh, přímých voleb Evropského parlamentu eh, v roce 76 se sice změnil ten způsob, jakým, se, eh, jakým je složení, jakým se určuje složení Evropského parlamentu. Víme všichni, že jsou voleni v přímých volbách, ale i přesto článek 6 tohoto aktu říká, že zástupci Evropského parlamentu mají mít stejné výsady a imunity, které platily i pro členy Eh, z titulu toho protokolu o výsadách a imunitách Evropského společenství. Takže opět se tady odkazuje na ten původní protokol. A opět jsou to články 9 a 10, které i nadále se vztahují na členy Evropského parlamentu. A to tedy i po zavedení systému přímé volby eh, evropskými občany. jednací řád Evropského parlamentu odkazuje na tento protokol. Vzhledem k tomu, že národní právní úpravy eh, nejsou totožné s ohledem na parlamentní imunitu, tak eh, ty, eh, používání těch článků 9 a 10 vedlo k různ, rozdílnému zacházení s poslanci vždycky podle toho, z jakého státu pocházejí. A v usnesení z 15. září 83 se parlament zavázal, že provede revizi tohoto protokolu, tak aby to bylo v souladu s tou novou metodou určování složení parlamentu a s tím, že také vypracuje jednotný statut každého poslance. Tehdy to bylo na základě takzvané Donecovy zprávy, Donezovy zprávy, pardon, která usilovala o tuto revizi, kde se právě snažili zabránit tomu, aby docházelo diskriminaci některých poslanců. Nicméně rada nikdy nepřijala rozhodnutí o tom, jestli se ty články 90. protokolu mají patřičným způsobem změnit. Smlouva s Amsterdamu přijala potom nový odstavec, ve kterém se řeklo, že Eh, parlament potom může hlasovat o eh, schválení eh, komise nebo kolegia komisařů a došlo tedy ke změně té sociální rovnováhy, tak se očekávalo, že příslušným způsobem dojde i ke změně tohoto protokolu. A tehdy Willy Reutler, a já jsem tehdy pro něj pracoval, navrhl, aby byl zaveden článek 4 a 5. Ten byl potom přijat usnesením z 3. června. A tehdy bylo řečeno, že poslanec nemůže kvůli svému výroku nebo hlasování v rámci výkonu svého mandátu trestně stíhán nebo jinak hnán k zodpovědnosti. Parlament rozhoduje na žádost poslance, to zdůrazňuji, o tom, jestli je možné ho stíhat. Eh, a eh, jednací řád obsahuje podobné ustanovení. Článek 5 říká, že každé omezení osobní svobody poslance je možné pouze se souhlasem parlamentu. A potom Eh, je tam něco řečeno o prohlídce eh, kanceláří a odposleších. Tento návrh statutu a jednacího řádu si kladl za cíl že vlastně zruší ty předchozí články 9 a 10 protokolu o výsadách a že to tím eh, tento statut nahradí. Ty navržené články ale nebyly radou přijaty. A potom nebyly ani převzaty do eh, toho rozhodnutí parlamentu z roku 2005 o jednotném statutu. ale parlament později opět požadoval změnu eh, těch příslušných článků protokolu s ohledem na poslance, ale až dosud zase bez jakýchkoliv konkrétních výsledků. Takže tyto věci jsou pořád v jednání a to pořád tedy znamená, že platí ten protokol z roku 76. Eh, Tolik tedy k tomu právnímu základu podle praxe, aspoň podle mých znalostí, eh, se eh, takovým případem zabýval parlament jenom jednou. Tehdy šlo o zrušení parlamentní imunity, kde šlo o to, že ten poslanec byl delegovaným vyslancem eh, Národního parlamentu teprve po přímých volbách v roce 79 došlo k tomu, že bylo překládno čím dál více žádostí o zrušení imunity. To, ty podrobnosti máte v té příslušné studii z roku 2005, která mezi tím byla eh, aktualizovaná, má asi 100 stránek a tam je popis těch jednotlivých případů, které se v té době odehrály, vždycky je tam popis těch skutkové podstaty a potom to rozhodnutí, ke kterému na základě toho došlo. V většině případů šlo otázku, o to otázku, jestli určitý výrok nebo jednání poslance Evropského parlamentu při výkonu mandátu může vést nebo ne ke zrušení imunity. Můžete si to tady tam všechno přečíst. A v tom zdůvodňování vždycky hrála roli otázka, jestli tam bylo jestli existuje podezření z nějakého politicky eh, zaměřeného sledování, nebo jestli by k tomu nemohlo dojít, nebo k diskriminaci. Dalším typem imunity podle článku 10 bylo to, jestli to jednání poslance probíhalo během zasedání parlamentu Evropský soudní dvůr. V několika rozsudcích potvrdil, že parlament má celoroční zasedání a tedy během této doby ta imunita platí. A to i v těch přestávkách mezi těmi dílčími plenárními zasedáními. A s tím, eh, že každý poslanec má pětiletý mandát, tak eh, se to od, od, počítá od začátku, kdy eh, poslanci složili přísahu mandát, a to je také jeden z těch právních názorů, by měl začínat již okamžikem volby. To by možná mohlo mít význam pro ty nové poslance, kteří nepatřili k tomu předchozímu parlamentu. Tady k tomu ještě nemáme žádný definitivní názor. Článek 10 ještě toho protokolu uvádí, že po rozhodnutí Evropského parlamentu se ta imunita může vztahovat i na činy, které se odehrály ještě před jeho volbou. A to z premisy toho, že ten primární účel imunity je chránit normální fungování parlamentu, nebo zajistit to normální fungování parlamentu a výkon funkce. A je potřeba zdůraznit, že smyslem parlamentní imunity je chránit efektivnost a nezávislost legislatury a ne tedy chránit nějaká osobní privilegia poslanců. A to se objevuje také v jednacím řádu parlamentu. Tam se hovoří o tom, že parlamentní imunita není žádná osobní výsada poslance, ale záruka nezávislosti parlamentu jako celku. A to se stahuje i na jeho členy. Děkuji. Herzlichen Dank, Herr Děkuji vám, pane Offermane. To bylo opravdu velice zajímavé a Eh, velice zajímavý přehled vlastně historického vývoje im, parlamentní imunity i jejího rozsahu, eh, která se vztahuje na europoslance. Takže děkujeme mnohokrát za to, že jste nás upozornil právě na rozmanitost ustanovení v jednotlivých členských zemích a za upozornění na formus persecutionis. A to je otázka, kterou se denně eh, za, eh, zabýváme, když je eh, řeč o ponechání nebo odebrání imunity jednotlivým poslancům. Takže nyní se podíváme na budoucnost. Co můžeme udělat pro budoucnost parlamentní imunity v Evropském parlamentu, jaká opatření mají být přijata eh, na základě všech těch oznámení, která byla učiněna, ale která nikdy jaksi se nerealizovala. Musíme vzít v úvahu změnu situace a pravidla změnit tak, aby budoucnost eh, parlamentní imunity Evropských eh, parlament, eh, Evropského parlamentu, abychom se s ní tedy um, seznámili a zamysleli se nad ní. Dávám slovo panu Giuseppe Garganimu. Eh, Děkuji mnohokrát. Ehm, je to pro mě velkou ctí, protože předsedám výboru je pro mě tedy velkou ctí, že mohu diskutovat s poslanci Evropského parlamentu, což mám jako velmi prestižní. A Vždycky jsme diskutovali o imunitě vzhledem k tomu, že právní předpisy byly a jsou konsolidovány zájem demokratických parlamentů. Nyní to bývá spochybněno v souvislosti s politickou krizí a také proto, že parlamentní reprezentace eh, tuto problematiku začala vnímat jinak. A právě proto také můžeme uvažovat o tom, jak to odpovídá e, právní vědě a e, judikatuře v této oblasti. Evropský parlament, ale také národní parlamenty Eh, nevytvořili zcela jednotnou judikaturu, eh, kde by se odráželo jasné společné kritérium v souvislosti s otázkou imunity. Musím říci, že v letech 2004 až 2009 se nám podařilo připravit eh, něco poměrně koherentního, ale v letech 2009 až 2014, tedy během minulého funkčního období, se Evropská komise rozhodla pro jiný přístup, ten, který jsem vnímal jako poněkud negativní. A myslím si, že to byl přístup, který byl eh, ovlivněn také eh, přístupem soudního dvora. Imunita, jak tady eh, řekl pan Hoffman, je součástí všech demokratických systémů a zajišťuje ochranu nikoli jednomu konkrétnímu poslanci, nejbrž parlamentu jako celku. Eh, pravidlo hm, takzvané non-liability činnost osvobození z odpovědnosti znamená, že se poslanci mohou vyjadřovat svobodně na různých úrovních. Je to taková akademická diskuse a takovým příkladem akademika je Ralf Dahrendorf, eh, který, jak víte, zaznamenal také situaci, kdy klesá převaha ústavního systému. Eh, Ralf Dahrendorf napsal dokument o tom, že parlamentní demokracie ztratila část své přesvědčení čivosti a stává se pseudoparlamentní eh, byrokracií místo demokracie. A důležité tedy je, aby eh, existovaly odpovědnosti, které nebudou zasahovat eh, do toho, co je úkolem jiného systému. A pokud bychom měli hájit úlohu parlamentu, tak parlamenty mají eh, eh, být prosty jakéhokoliv vměšování, jakýchkoliv zásahů. A ve všech zemích, zvláště v Itálii, tady bych rád eh, zdůraznil konkrétně případ Itálie, jsme také zaznamenali krizi mezi různými státními pravomoci, také e, přílišnou expozici vůči soudům a justici obecně. A to vše vedlo ke kritice a cenzuře ze strany soudců. A tedy kritice směřované na politické vedení země. Justice a její význam rostou v Evropě. Získává takové pravomoci, které dříve neměla e, zakotvené v zákoně. A z hlediska právních předpisů a sociálního života je to velice důležité pravidla, která byla dříve eh, vnímána jako, že jsou ošetřena pravidlem zproštění odpovědnosti. Mm, nyní takto ošetřena nejsou. Tento obecný názor praxi znamená, že je někdy obtížné pro politiky pracovat, aby zajistili imunitu i tehdy, pokud e, to zahrnuje nutnost získat povolení postupu. A to považujeme za nezbytné e, v rámci zajištění e, správné práce zákonodárců. Důkazem této situace je případ, kdyby se poslanec chtěl vzdát imunity, tak by to nemělo žádný dopad, protože imunita chrání nikoli poslance, ale celou instituci, celý parlament. A to, co se tedy děje, znamená, že i nadále potřebujeme tuto zásadu zachovat a podporovat. Kdo dokonce říká, že tato zásada je e, zastaralá, protože pravomocnění nevykonává jeden člověk nebo dva lidé, ale je rozložena na několik částí. Ale tak tomu ve skutečnosti není. Absolutní nezávislost justice znamená, že eh, justice může v uvozovkách eh, stíhat eh, politiky, aniž by vysvětlila své kroky. A to je něco, co se stalo předmětem kritiky, zcela jistě si to zaslouží úvahy. Víme například, že italský ústavní soud a Evropský soud rozhodovali v řadě podobných věcích a došli k závěru, že princip zproštění odpovědnosti eh, musí jít ruku v ruce s výkonem politických funkcí. Samozřejmě eh, bylo by paradoxní, kdyby někdo získal imunitu nebo výsadu v jiných okolnostech. Ale samozřejmě stojí za to zvážit, zda hovoříme o zástupcích občanů, tak samozřejmě takoví občané by měli být eh, chráněni, protože jsou v jiné situaci, než eh, byly v situaci, než v situaci, jaké byly za minulé století. A samozřejmě musíme být také velice opatrní. Já bych zmínil dva soudní spory, které ukazují celou. Před dvěma měsíci v italském senátu styční orgány požádali o e, odnětí poslanské imunity senátorovi, který byl obviněn e, z úpadku a chtěli jej dát do preventivní vaz předběžného zadržení, a aby nemohl nakládat z prostředky společnosti eh, pouze ve svém vlastním zájmu. Zároveň chtěli vysvětlit, vysvětlili, že by mohl pokračovat v páchání trestné činnosti, protože by i souběžně vykonával zákonodárnou funkci v Senátu a zároveň pokračoval třeba v podpoře e, podezřelých zákonoprávních předpisů. Zde však vidíme přímý zásah, přímé vněšování se do života Ehm, člověka, který má zákonodárnou pravomoc. A já myslím, že k tomu nemusím nic už dál doplňovat. Parlament musí zajistit vždycky, aby byla jeho práva chráněna. Dalším příkladem takové situace je eh, případ Gabriele Albertini který byl žalován eh, soudcem pro nadsti utrhání a pan Albertini kritizoval způsob, jakým je veden výslech u soudu, výslech podezřelého, eh, dokonce jak je veden vyšetřování, který byl zavolán ve čtyři hodiny odpoledne na volcení stanici, ale pak tam byl ponechán celou noc a vyslýchán až v noci pan Albertini vedl, že policie používala metody gestapa, gestapácké metody. A e, podobně se vyjadřoval i podezřelý. Nicméně soud, který se rozhodl e, žalovat e, pana Albertínyho za nasi utrhání, se vydal k soudu, ale nepřivedl tam také podezřelého v dané věci, což je poněkud zajímavé. A parlament poslanci ne udělil imunitu, ale současně zmínil, že daný soud byl kritizován dokonce i nadřízenými soudními stupni za postup v daném případu, ale také za vlastní postup v jiných případech. Proto byl daný soudce převeden eh, do občanskoprávní problematiky. To znamená, že něco se přeci jen stalo. Proč o této věci hovořím? Myslím si totiž, že by bylo užitečné zaměřit se na koncepci výkonu funkce a povinností a myslím si, že je důležité právě toto. Také bych rád věděl, co si o tom myslíte vy. Daný poslanec uh, má za úkol monitorovat, a reprezentovat občany v rámci parlamentu a i mimo něj. A to znamená, jako zástupce lidu musí eh, eh, sdělit názor, pokud je o názor požádá nebo požádá na poslanky. A nediskutuje se jenom v parlamentu, ale diskutuje se i veřejně, respektive na internetu, v nových médiích, ve tisku a podobně. A eh, právě toto nemůže být vnímáno jako omezení v uplatňování článku 8 protokolu. Parlamentní funkce nemohou být definovány jako funkce, které probíhají čistě jenom na půdě parlamentu jsou kroky, úkony eh, nebo prohlášení, eh, která probíhají mimo eh, sídlo parlamentu a poslanci i mimo parlament zůstávají zástupcem, zástupci Evropského lidu, pokud jde o europoslance. A samozřejmě, pokud hovoří s voliči v citlivé oblasti, citlivé období, pardon, tak, takovým obdobím je právě období, které nyní prožíváme, tak samozřejmě logicky je potřeba s tím nakládat velice obezřetně. Příslušný výbor požádal, aby bylo možné zprostit odpovědnosti No, liability zda lze tedy uplatnit a zda je možné tedy e, takto postupovat. My zde máme úlohu evropského poslance. Nehovoříme o konkrétním pravidle, které platí ve čtyřech Eh, stěnách této sněmovny, ale samozřejmě je eh, to o přístupu k lidem, kteří sledují politický vývoj. Právní předpisy EU se snaží chránit členy Evropského parlamentu ve věcech, které proti ní mohou být vzneseny a které by mohly ohrozit výkon jejich poslaneckých povinností. A samozřejmě to jsou otázky, o nichž hovoří eh, poslanci, včetně europoslanců, by samozřejmě si, si, si žádali ochranu tito poslanci. A parlament musí být schopen zhodnotit objektivní kritéria, podle nichž daný poslanec funguje uvnitř parlamentu. A Samozřejmě eh, senát, soudní senát v případě eh, podle článku 8 stanoví, že eh, názor vyslovený na půdě Evropského parlamentu, ale i mimo ní podle článku 8 protokolu může být eh, spojen s výkonem poslanecké funkce podle eh, povahy takového prohlášení. Musíme pak rozlišovat podle obsahu prohlášení nebo výroku a dokonce jde ještě dál a zdůrazňuje, že myšlenka stanoviska podle článku 8 musí být vnímána v širším slova smyslu. Hovoříme tedy o prohlášeních eh, či názorech, stanovicí, které mohou být sice subjektivní, ale které se spojují s parlamentní úlohou, které kterou daný poslanec vykonává. A samozřejmě právě na to se musí e, parlament nyní zaměřit, tak aby zajistil, aby koncepce legislativní funkce převládla. A domnívám se, že parlament má právo rozhodovat, to je velice důležitý aspekt na základě článku 9 smlouvy. A musí tedy vzít v úvahu stanovisko Eh, soudu, ale zároveň by neměl eh, nutně podléhat tomu, aby přesně sledoval doporučení soudu. Já si myslím, že by e, právě parlament měl sehrát aktivní úlohu v definování judikatury do budoucna a nevnímat toto jenom pasivně. Známý profesor ústavního práva na Jelově univerzitě Robert Borg e, dochází k závěru e, ve své knize, která je věnována soudcům. Suverénní soudce to je něco, co vidíte, když jde o svěření ochrany ústavy soudcům, tak výsledek, který jsem popsal, je nevyhnutelný. Kdykoliv ehm, soudy zjistí, co je eh, v pořádku z hlediska ústavy, tak nedochází ke střetům demokratických zásad, které eh, jsou stělesněním eh, úřadů státu na straně jedné a sil, které jsou nedemokratické, což představuje síla soudnictví, soudní pravomoc. A Samozřejmě eh, nikdo si v té době nepředstavil, že by jedna z těchto zásad měla převládnout nad ostatními, ale právě ve 20. století se s tímto převládnutím setkáváme. Tím hlavním trendem je trend proti demokracii. Země, které se nechtějí vzdát práva sami sebe řídit, musí řešit problém, který považujeme za zásadní, tedy jak zmírnit eh, antidemokratické eh, útoky eh, soudnictví. Jak vidíme, to tež platí v rámci Evropy a samozřejmě na Evropském parlamentu je, aby předložil svoji funkci, eh, vnímal jako na prvním místě eh, z hlediska práv i povinností. Toto je jeho úlohou. Děkuji. Eh, Děkujeme, pane Gargani. Opakovaně jsme měli příležitost si vyměnit názory s Josepem Garganem, co se týče přístupu k otázce imunity. A samozřejmě těch možností je vždy několik. Často e, je tu odlišná interpretace i těch stávajících pravidel a vím, že některé ty přístupy jsou trochu populistické, co se týče ochrany imunity. To není správný přístup. A to se zřejmě bude také později vracet i v diskusi. Další expert, který si vezme slovo, je pan Saša Hart, eh, profesor ústavního práva komparativního na univerzitě v Maastrichtu. Takže já vás poprosím, abyste nám něco řekl o souvislosti mezi eh, parlamentní imunitou a evropským kontextem. Prosím, máte slovo. Um, Děkuji, pane předsedo. <clears throat> Vážení europoslanci, dámy a pánové, jsem velice rád, že mám příležitost vystoupit před tímto schromážděním. Pokusím se eh, pohovořit jednak o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva i Soudního dvora Evropské unie. Eh, jedná se eh, tedy především o funkční přístup k otázce parlamentní imunity. Trend je eh, takový, že je potřeba mít hlavně na paměti, jak už to tady zaznělo, že to pojem parlamentní imunity imunity představuje dvě vrstvy imunity. Ve většině systémů, včetně systému Evropského parlamentu, tyto, oba, eh, tyto obě úrovně eh, jsou, eh, fungují současně, to znamená, že nemůže být poslanec stíhan a volán k odpovědnosti za své skutky a slova a to je podobné tomu výkladu soudních institucí. A kromě toho, jako svoboda svoboda slova, e, svoboda hlasování v parlamentu, jak v parlamentu samotném, ale velmi často je to i vykládáno i tak, že to je prostě e, jaksi ochrana v rámci výkonu e, mandátu a není vázána na budovu. Eh, tedy eh, tato eh, skutečnost, že nenese odpovědnost nebo ne, nemůže být povoláván k odpovědnosti za své skutky a slova, ta, toho, to je imunita, které nemůže být zbaven. To znamená, žaloby na europoslance v podstatě nemohou úspět ani po skončení mandátu. A potom se je tu druhá úroveň, ta se týká ochrany ochrany mimo rámec mandátu. To znamená, týká se problematiky, která není nutně spojená se skutečností, že dotyčný je členem parlamentu. To je mm, daleko e, širší e, ochrana, nicméně ta bývá také více omezena, e, kdy jak si mm, poslanec je chráněn před zatčením třeba nebo jiným omezováním svobody. A Eh, jak si toto eh, znemožňuje jeho stíhání z jakýchkoliv důvodů. Já, tato imunita je omezená v čase, ať už se jedná o dobu zasedání, teoreticky tedy to období eh, celoroční, jestliže třeba Evropský parlament zasedá celý rok. Po skončení mandátu tato imunita eh, vlastně končí eh, a eh, tato nedotknutelnost vlastně po skončení mandátu končí také. Dnes panuje celkem široký konsenzus, jak v Evropském parlamentu, ekonomických kruzích a podobně, že určitá míra imunity je nezbytná pro to, aby parlamenty mohly řádně fungovat. E, nicméně všechny imunity z vlastní definice představují výjimku z rovnosti před zákonem. A zvlášť ta druhá část, ta nedotknutelnost, ta, ta, ta druhá úroveň je širší než e, e, vlastní imunita a e, může vést ke zneužívání. A to potom e, je otázka, kde přesně, kudy přesně má vést ta e, hranice mezi tou imunitou prvního stupně a nedotknutelností jako takovou, jak o ní hovořil pan Gargány. Když se podíváme na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, tak tam se vyskytují dva typy případů. Za prvé jsou to eh, čla, eh, případy podle šest, článku 6 charty, to je eh, rovný přístup k spravedlnosti při stíhání člena parlamentu a dále je tu svoboda slova kde eh, mm, v tom prvním případě vlastně by se jednalo o porušení ne, eh, rovnosti k eh, přístupu k justici, zatímco ty případy, které se týkají článku 10, se týkají svobody slova, kde pod odstavec 2 hovoří o právech a odpovědnosti. Parlamentní imunita z pravidla neumožňuje porušit toto právo, tak případy, které soud projednával ve Štrasburku, se třeba týkaly otázek, eh, zda člen parlamentu má širší svobodu slova než běžný občan to je otázka, která začne být relevantní třeba tehdy, kdy se projednávají eh, otázky nenávistných projevů a podobně. A já sám jsem se účastnil řízení v dvou případech, které se týkaly článku 6 a to bylo velmi zajímavé. Hlavní případ, jak bych tak řekl, u Evropského soudu pro lidská práva v oblasti imunity je případ A proti Spojenému království, kde byl ten přístup dvojí. Jeden člen dolní sněmovny jak se ukázalo dodatečně neprávem, byl obviněn jedním svým eh, jaksi, občanem z okresu a eh, uveřejnil tedy jméno a adresu toho dotyčného, kde tedy potom se na něj ukazovali sousedé a ten Ehm, dotyčný tedy měl eh, z toho velké potíže musel vzít děti ze školy a, a bylo to, byla to poměrně nešťastná situace. A mm, on tedy chtěl toho poslance žalovat, ale nemohl, protože eh, dotyčný poslanec byl chráněný eh, imunitou a nedotknutelný. Evropský soud pro lidská práva uvedl, že to je neoprávněné, neoprávněné omezování eh, práva nebo přístupu ke spravedlnosti. A eh, to je například poměrně výrazný rozsudek. Eh, nicméně do určité míry soud změnil svůj postoj v následujících případech, a e, stanovil jakási funkční kritéria pro zjišťování, zda e, imunita je nebo není omezením přístupu ke spravedlnosti. E, to znamená, týká se to pouze případu, imunita platí tehdy, když je to jaksi materiálně spojené s výkonem mandátu. Takže jedině tehdy, je-li tam hmotná souvislost mezi tím eh, případem pokrytým eh, imunitou a funkcí eh, poslancem a takže v v opačném případě by eh, ta nedotknutelnost byla považována za nelegitimní porušení práva na spravedlnost pro jiné osoby. A další pozdější případ, to byly dva případy, vlastně, kdy to žalovala stejná osoba, to byl eh, italský poslanec, který posílal um, ostudné a urážlivé dopisy a balíčky s eh, chlevskou mrvou a podobně eh, jednomu členovi eh, italského parlamentu. A tyto věci sami o sobě nespadaly do výkonu parlamentního mandátu, a nebyla tam patrná jasná souvislost mezi výkonem mandátu takže, a, a těmi skutky, takže bylo potřeba e, přistoupit úžeji k e, té nedotknutelnosti e, za současného zachování dobrého fungování parlamentu. Takže rozsudek Kordova a další podobného vyznění vlastně vedly k tomu, že Evropský soud pro lidská práva do značné míry omezil potom tu interpretaci, kterou původně eh, přijal v tom prvním případě a proti Spojenému království. Když se podíváme na eh, hmotný dosah mm, absence nebo nemožnosti povolávat k odpovědnosti, to znamená svoboda slova a skutků v rámci výkonu mandátu, i mimo budovu parlamentu, tak když se na toto podíváme, tak z toho vyplývá, že v některých případech, v případě třeba, kdy tam není hmotná nebo nedostatečná hmotná souvislost s tím, eh, s tím eh, výkonem mandátu, tak tam je to problematické. A eh, co se té druhé části, to znamená té nedotknutelnosti, tam z pravidla si eh, to eh, srovnání nesnese. Takže potud pokud není podezření, že to stíhání je motivováno politicky, pak eh, ta nedotknutelnost z pravidla eh, nebývá ponechána. A to se prokázalo v celé řadě případů, třeba v případě Cakisis proti Řecku, eh, tam se jednalo o žalobu na poslance, který poměrně dlouho před svým zvolením do parlamentu se mm, něčeho dopustil, nebo třeba bývalá manželka poslance se nemohla domoci eh, svého práva v rámci svěžení péče o děti a tam se dospělo k závěru, že je to problematika zcela vzdálená od výkonu mandátu. A překvapivě, bohužel, je jenom jeden případ, kde eh, soud uvedl, že se eh, ta mm, to, to, odpovědnost a nedotknutelnost eh, se liší. Byl to případ kart proti Turecku. Ten eh, žalující byl sám členem tureckého parlamentu a eh, on chtěl být chtěl být zbaven i imunity a tehdy soud uvedl, že ta úvaha přináší různé důsledky v případě různých typů imunit. Takže na závěr můžeme říci, že ta svoboda slova a, a to znamená ta první část je e, z pravidla široce uplatňována, nebo imunita je tam široce uplatňována v souvislosti s výkonem mandátu, zatímco ta nedotknutelnost na druhé straně bývá často pod tlakem i tehdy, kdy to nejbí, není vždy přímo soudem takto uznáno nebo prohlášeno. Když se podíváme na judikaturu Soudního dvora Evropské unie, tak mohli tento proces ovlivnit, tak mě by zajímalo, jestli si myslíte, že bychom měli zahájit práci na vytváření jednotné parlamentní imunity pro všechny evropské poslance? S tím, že by to byla imunita, která již by nebyla vázána na imunitu národních poslanců, tak jak je tomu dnes. Ten problém vystává velmi často a e, tuto debatu vedeme velmi často na zasedání našeho výboru. Io vorrei dire subito che nella legislatura 2004-2005 já jsem říkal, že v letech 2004 2009, když jsem byl předsedou tohoto výboru, tak si pamatuju, že tady byl německý zpravodaj, jméno už si teď nepamatuju, který několik let pracoval právě na této otázce. Nakonec se nám to ta zpráva podařila přijmout. Týkalo se to nejenom imunity, ale také platu nebo odměny poslanců. Šlo to, aby poslanci Evropského parlamentu byli chráněni bez toho, aby se to odvíjelo od eh, národních úprav. Nicméně nenašlo to velký úspěch na půdě rady a na konci se stalo to, že se podařilo to schválit eh, s na ten statut eh, poslanců, ale nepodařilo se to o imunity. My jsme se snažili tu imunitu upravit i pro činy, které se odehrají mimo parlament, eh, nejenom v rámci eh, parlamentní práce. Jsou nám tedy o širší pojetí role člena, poslan, člena parlamentu. Rozhodnutí ve věci Patričelo je podle mě velmi zásadní. Protože ten poslanec skutečně neměl říkat ty věci eh, zaměstnanci parkoviště. Poslanec by měl hovořit o hospodářství, o migrantech, o Turecku, o takových věcech, ale Hmm, imunita se nemůže vztahovat na výroky, eh, které jsou proneseny na adresu eh, nějakého zaměstnance na parkovišti. Ta, tyto výroky přece nikoho nezajímá, nejsou, nesouvisejí s eh, výkonem jeho politického mandátu. A co se týče práce, kterou by měl dělat tento výbor, Nejde ani tak o to, aby zjišťoval, jaký byl skutečný význam daného výroku politika, ale spíše to, aby to, jestli ten poslanec měl právo říci to, co řekl, jestli tedy se to nějakým způsobem týkalo výkonu jeho funkce. A potom jde o to, jak eh, bránit právo parlamentu na správné fungování v Itálii. Není možné zrušit něčí imunitu, já také nevím, je, je, nevím, jestli je nějaký stát, kde je možné zbavit někoho imunity. A ten důvod proto je ten, že nejde o ochranu jednotlivých poslanců, ale jde o parlament jako celek a jeho privilegie a jeho fungování. A já si myslím, že výbor by se měl vrátit k té práci, která tady byla odvedena, protože to je pořád relevantní. Myslím, že je tady eh, ještě prostor pro další práci. Parlament eh, řeší důležité věci A bylo by dobře, aby tyto věci byly upraveny jednotně a aby eh, bylo bez jakýchkoliv pochyb, že poslanec eh, eh, má nárok na imunitu během svého mandátu a že se to nemusí řešit vztahem k národním právním úpravám. Jestli bych mohl ještě doplnit to, co říkal pan Gargány, tak to je velmi správné, co se týče výroků, které byly proneseny a které buď spadají nebo ne do počlánek 9 protokolu, tedy ne zodpovědnost za vyjádření názoru mimo parlament. Tam bychom asi mohli se shodnout na nějakém kritériu, které by mělo být jednoduché při posuzování toho, jestli určitý výrok byl učiněn při výkonu mandátu. Tam jde o kritérium veřejného zájmu, anebo to kritérium, které navrhl pan eh, Gargány, a sice, že jde o tu situaci, kdy byl ten poslanec požádán, aby se vyjádřil k nějaké záležitosti, eh, která je ve veřejném zájmu. To si myslím, že by mělo být proveditelné. Co ale je problematické, je použití článku 9 protokolu, kde se přiznává imunita některým poslancům v situacích, které eh, v každém případě nemají nic společného eh, s jejich eh, mandátem. Jsou to všechno věci, které jsou mimo jejich mandát a které v některých státech jim zajišťují imunitu, minimálně podobu jejich mandátu od jakýchkoliv právních kroků. Jsou dokonce některé právní řády, které zakazují občanské žaloby během eh, jejich mandátu a vzhledem tomu, že článek 9 odkazuje na ten národní právní systém, tak to je účinné, zatímco v jiných systémech neexistuje žádná vrstva nedotknutelnosti, eh, kromě toho prvního aspektu té nezodpovědnosti za některé výroky v Nizozemsku. Eh, to tak například je tam, je ta, ten aspekt nezodpovědnosti jedinou součástí té imunity. Takže kdykoliv se to srovnává eh, s postavením nizozemského poslance, který se dopustil nějakého eh, aktu mimo jeho mandát, tak eh, ten není pokryt žádnou imunitou. Ale liší se to například naprosto v případě polského, francouzského nebo řeckého poslance. A to podle mě je problém který nemůžeme vyřešit tím, že se shodneme na nějaké jednotné interpretaci nebo na tom, že bychom eh, se shodli na nějakém jednotném kritériu, které bychom potom používali ve všech členských státech na všechny poslance Evropského parlamentu. Podle mě je možné eh, toto, po, toto zajistit pouze změnou protokolu. A pan Offerman tady vysvětlil, eh, že to pravděpodobně není průchozí přes radu.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 Když si klademe otázku, zda některý europoslanec se vyjadřuje jako poslanec ve funkci poslance, bereme také v úvahu otázku, zda takové prohlášení v televizi, v médiích a podobně, a zda taková osoba byla eh, vyzvána eh, k rozhovoru jakožto parlament, eh, jakožto poslanec parlamentu nebo ne. A tady musím navázat na Giuseppe Arcaniho, který hovořil o poslanecké imunitě, tak jak ji popisoval, kdy byla imunita po velmi dlouhé výměně názorů eh, odňata poslanci podle principu, že pan Albertini, eh, když vystupoval mm, eh, před státním zástupcem, tak vystupoval jako bývalý starosta Milána. E, nebyl tedy požádán, aby vystoupil jako e, poslanec Evropského parlamentu v dané době. To tedy vedlo k e, dis kusy mezi italskými kolegy i dále a je to otázka výkladu. A samozřejmě si můžeme klást také otázku, zda v jedné zemi může člověk vystupovat e, pouze v jedné funkci a e, nenést trestní odpovědnost. a vystupuje ve veřejné sféře nebo soukromé. A to samozřejmě logicky působí zásadní problémy, protože je nutné rozhodnout a vyskytují se různé názory. Bylo by samozřejmě snažší další, aby Evropský parlament měl jasná a jednoduchá pravidla, která budou platit pro všechny situace a pro všechny otázky, které se eh, imunity poslanců Evropského parlamentu týkají. Dám vám slovo pro dotazy. Můžete se ptát na vše, co zaznělo v první části workshopu. Prosím, děkuji. Já nebudu zacházet do podrobností, ale když se stanete poslancem, tak tady vycházím z vlastní zkušenosti eh, práce ve výboru. Bylo to v roce 99, je to 2004, tedy ve funkčním období. A v té době se stalo, že poslanec, který zatím ještě ani nenastoupil do Bruselu či Štrasburku, ale byl teprve zvolen poslancem, eh, dal rozhovor a eh, soud eh, rozporoval jeho vyjádření, protože v rozhovoru tento nově zvolený poslanec odpovídal na obecné otázky, které se týkaly Itálie a politiky já to zmiňuji z, z konkrétního důvodu. Ono to vypadá jako možná příliš tvrdá sankce, ale pan Albertini byl zvláštním případem. Obecně lze však říci, že když eh, začne eh, dotazování na konkrétní postup, tak samozřejmě se může logicky stát, že třeba může nastat situace, kdy třeba soud postoupil 8 let starou věc, která se týkala vypořádání dědictví a můžete si klást otázku, jak v takovém případě vůbec rozhodovat. A možná do té doby, než se celá přerozhodne, tak budou už dědic, tak už dědicové nebudou mezi námi. Uh, to jsem asi neměl říkat, ale jako člověk, který miluje spravedlnost a je dotazován na praktické fungování systému, tak jsem měl pocit, že soud v dané situaci byl špatně organizován. Já jsem tedy musel eh, vydat prohlášení a v případě pana Albertínyho tedy nám řekli, že byly použity zvláštní metody tedy, že jsou, tam se hovořilo o tom, že jsou, používá metody gestapa, ale pokud někoho vyslýcháte ve čtyři hodiny ráno, tak tam zcela jistě e, bude něco v nepořádku. A samozřejmě e, i zde platí určité precedenty pro evropské poslance, logicky je nutné zvážit vždycky konkrétní okolnosti. Někdo třeba eh, se stane poslancem Evropského parlamentu. Děkuji, Giuseppe. Já myslím, že bychom nyní mohli zahájit druhou část našeho workshopu. Zde si budeme ilustrovat rozdíly, které najdeme v různých eh, systémech. Zaměříme se na několik zemí a budeme hovořit o eh, rozdílech v imunitě a eh, v různých zemích. Konkrétně si vyslechneme nejprve Petra Kybelského, který je zástupcem Polského sejmu. Se? Uh, thank you, Mr. Chairman. Distinguished members of the committee. <clears throat> Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Je mi to potěšení, že vás mohu seznámit ve stručnosti s parlamentní imunitou v Polsku. Eh, času je málo, nicméně pokusím se mm, pohovořit o různých formách parlamentní imunity v Polsku imunitních postupech a na závěr řeknu pár vět o stávající praxi v Polsku. Na úvod bych chtěl říci, že polská ústava už od té květnové z roku 1921 vždy obsahovala pravidla, která garantují nějakou formu parlamentní imunity. Tato pravidla se postupně lišila, ale e, stávající forma parlamentní imunity v Polsku byla stanovena v takzvané malé ústavě z roku 1992, e, kdy můžeme říci, že ta e, dnešní ústava z roku 1997 vlastně převzala tu úpravu parlamentní imunity z předchozí eh, ústavy z roku 1992. Eh, jsou eh, v ústavě dvě ustanovení, která pokrývají parlamentní imunitu. Jedno je článek 150, 105, který popišuje čtyři formy imunity pro poslance polského sejmu. A druhý článek je článek 108 a ten stanovuje, že ustanovení článku 105 e, se vztahují také na senátory. Takže z toho vyplývá, že záruky parlamentní imunity platí pro poslance a senátory stejným způsobem. Článek 105 ústavy obsahuje čtyři formy parlamentní imunity, ale mohou eh, být vlastně zrazeny do dvou skupin. První se týká hmotné imunity, to je článek 105 eh, odstavec 1, kde je řečeno, že Ehm, poslanec je chráněn a neodpovědný, ne, není odpovědný eh, za své eh, skutky. A pak jsou tam různé typy nedotknutelnosti. Když se podíváme na imunitu v kontextu jiných eh, ústavních principů, tak můžeme říci, že v Polsku, stejně jako v řadě jiných demokratických zemí, imunita není vnímána jako osobní privilegium eh, poslance my to vnímáme jako záruku svobodného výkonu parlamentního mandátu. Článek 104 ústavy uvádí, že všichni poslanci a senátoři jsou zástupci národa a nikoli pouze svých e, voličů ve svých obvodech. A e, Významná eh, povaha toho svobodného výkonu mandátu je možnost jednat nezávisle. To znamená, poslanec musí mít možnost jednat eh, eh, bez strachu ze stíhání trestního nebo jiného, aby nebyl ovlivňován způsob jeho výkonu mandátu. Za druhé, imunita je vnímána jako záruka nezávislosti parlamentu. Takže ten rozsah různých eh, privilegií v rámci imunity eh, jde tak daleko, jak je potřeba pro nezávislost parlamentu a ne dál. Za třetí, před 20 lety zhruba eh, polský nejvyšší soud objevil nebo prohlásil, že imunita je výjimkou z principu rovnosti, kterým se řídí tedy eh, stát, to je v článku 32. Takže nejvyšší soud rozhodl, že všechna pravidla, která se týkají imunity, musí být interpretována v už v tom striktním slova smyslu, čili nelze imunitu interpretovat v širokém slova smyslu. Nejvyšší soud se dovolává klasického právního principu, že exceptiones non sunt extendenta, čili výjimky nelze rozšiřovat nebo interpretovat ze široka. Protože jsou to právě pro eh, výjimky z pravidla. Dále bych řekl několik slov o hmotné imunitě. To je forma imunity, o které jsem již hovořil, to je polská verze neodpovědnosti a Toto privilegium se je omezené, protože se vztahuje pouze na aktivity v, v, vykonávané v rámci parlamentního mandátu. Nicméně toto privilegium je trvalé, to znamená ochrana započíná, nebo začíná v den e, začátku mandátu e, poslance nebo senátora a končí, až když poslanec, senátor nebo bývalý poslanec a senátor zemře. To znamená, že tato imunita je doživotní. Co je zvlášť důležité, je tam ten pojem aktivity vykonávané v rámci rozsahu parlamentního mandátu. Je to úmyslně řečeno obecně a vyžaduje to přece jenom určité upřesnění v rámci sekundárního práva eh, ohledně výkonu mandátu poslance nebo eh, senátora. Odstavec 6, článek 6 odstavec 2 uvádí, Eh, že to je předkládání návrhu, hlasování, eh, hovoření eh, během zasedání Senátu, politických klubů a další aktivity, které jsou spojené s výkonem mandátu. A nejproblematičtější samozřejmě je tady ta poslední část věty, kterou jsem právě zmínil. A stávající judikatura nejvyššího soudu v Polsku uvádí, že všechny aktivity, které přímo vyplývají z funkce eh, poslance, a, eh, tak jsou pokryté touto hmotnou imunitou. V 90. letech byl problém, eh, zda tedy se jedná pouze o aktivity vykonávané na půdě parlamentu nebo i mimo. A v roce 1994 nejvyšší soud rozhodl, že hmotná imunita se vztahuje na nejenom na účast e, při zasedání sejmu, ale že se vztahuje i na externí aktivity, které poslanec vykonává mimo budovu sejmu nebo senátu. A proto, aby se určilo, zda daná aktivita je nebo není pokrytá imunitou, musí soud tuto aktivitu porovnat s, s jinými právy a povinnosti, které, povinnostmi, které, e, soud, které zákon stanovuje poslancům a senátorům. Nejkontroverznější bývají aktivity poslanců ve v médiích, kdy uh, dávají rozhovory do médií a podobně. Tam tím výchozím bodem bylo stanovisko, že takové aktivity imunitou chráněné nejsou, protože aktivity médií nejsou vyhrazeny eh, poslancům a senátorům, ale podle nové judikatury nejvyšší soud e, změnil toto stanovisko, protože zjistil, že takovéto aktivity mohou souviset s e, odstavcem 1 Eh, článku o aktivitách senátora nebo poslance a někdy tedy poslanci a senátoři jsou povinni informovat média o své práci, o svých aktivitách. Takže soud musí posoudit, zda eh, eh, prohlášení poslance v médiích je součástí jeho výkonu jeho mandátu nebo není. Je to složité a judikatura zdaleka není konzistentní v tomto směru. Je to asi nejvážnější problém, který v budoucnu bude v Polsku potřeba řešit v souvislosti s parlamentní imunitou, s tou hmotnou parlamentní imunitou. Co se týče aktivit v rámci mandátu, Eh, poslanec se zodpovídá pouze Sejmu, senátor Senátu, ale tento typ odpovědnosti je celkem symbolický. Eh, je to spíš otázka spojená s etickou odpovědností poslance. Existují i takové vážnější, třeba disciplinární sankce pro špatné chování na plenárním zasedání nebo ve výboru. A ústava umožňuje eh, žalovat eh, poslance eh, u soudu i v rámci jeho mandátu jedině ale tehdy, kdy on poruší právo třetí strany, to znamená urazí někoho. A v těchto případech imunit, je možné imunitu odebrat a e, to znamená parlament e, poslanci nebo senát senátorovi a potom tedy může být souzen i e, poslanec nebo senátor. Další privilegium, to je otázka nedotknutelnosti, takzvaná formální imunita, která je ve druhém odstavci článku 105 ústavy a uvádí, že poslanec nemůže být trestně stíhán bez souhlasu Sejmu. A toto privilegium chrání poslance od dne vyhlášení výsledku ve volbách. To znamená, tady ta ochrana začíná ještě dřív, než e, fakticky vznikne mandát od dne vyhlášení výsledků voleb začíná tedy tato nedotknutelnost. Původně, to znamená, je to od dne vyhlášení výsledků voleb až do zvolení nových poslanců a senátorů, kdy i noví poslanci a senátoři jsou chráněni to, to, tento typem nedotknutelnosti. Je to důsledek pravidla, e, protože e, vlastně mandát začíná e, až od ustavujícího zasedání a nikoli den po, po volbách. V Polsku specifické je to, že Eh, ústava v článku 105 určuje, že poslanec se může vzdát imunity, této formální, pouze tohoto typu formální imunity se může vzdát a v takovém eh, případě příslušná komora je vázána rozhodnutím tohoto eh, poslance nebo senátora. To znamená, jeho rozhodnutí je tady konečné když se rozhodne vzdát imunity, a tak e, není možné jeho rozhodnutí zvrátit. Třetí privilegium je ochrana před e, vazbou a, a zadržením podle článku 105 odstavec 5. A přestože to se zdá být e, samozřejmé, tak je to pravidlo široce interpretované, protože zadržení znamená jakoukoliv formu e, zbavení svobody nebo porušení e, svobody, to znamená i třeba prohledávání poslance. V takovém případě Sejm nebo Senát by musel souhlasit s omezením poslance na jeho právech a svobodách. Existuje ovšem výjimka, jestliže je poslanec přistižen mm, e, e, příčinu a jeho zadržení je nutné pro žádný průběh vyšetřování, pak může být zadržen i bez souhlasu e, komory. Nicméně tehdy předseda Sejmu musí být okamžitě informován, nebo maršálek Sejmu musí být informován a Eh, potom eh, rozhoduje o tom, zda tedy eh, to zadržení bude pokračovat. A poslední privilegium, to je pátý odstavec článku 105, to je nové privilegium, které se objevilo v roce 2000 v roce 1997 a kdy Sejm nebo Senát může požádat o pozastavení trestního řízení před e, volbami. Pro, to je jediný případ, kdy imunita může být jaksi ochráněna, obhajovaná. To znamená, trestní řízení, které bylo zahájeno před dnem voleb, Eh, vůč, jo, trestní řízení, které bylo započato před zahájením voleb, pokračuje i po zvolení dotyčného. Eh, a toto pravidlo ovšem nebylo zatím nikdy uplatněno, takže nemáme žádnou judikaturu v tomto směru. A nyní několik slov o imunitních postupech, to znamená zbavení imunity nejprve. Zbavit imunity je možné ve třech případech. Za prvé tehdy, kdy poslanec jedná v rámci svého mandátu a svým jednáním poškozuje práva třetích stran, tehdy může být žalo, eh, jaksi souzen se souhlasem příslušného sejmu nebo senátu. Eh, za druhé, Eh, v rámci té ochrany před trestním stíháním, tam to je imunita, která může, které může být také zbaven za předpokladu, že on sám se té imunity nevzdá. A třetí případ je, že eh, může dojít ke zbavení imunity, kdy eh, poslanec je, má být zbaven svobody. Ty možnosti zbavení imunity jsou podobné mm, v jiným příběhu, jako v situaci v jiných zemích, má to tři stupně. Nejprve je to, že eh, maršálek Sejmu nebo předseda Senátu eh, musí navrhnout zbavení, eh, potom existují určité formální náležitosti takového návrhu a povinností je tedy si, si projít ty formální požadavky, jestli jsou tedy naplněné. Pokud jsou, pak maršálek Sejmu e, předloží návrh příslušnému výboru a ten příslušný mandátní výbor předloží doporučení eh, plenárnímu zasedání. A třetí e, fáze je plenární, tam neprobíhá rozprava, tam e, v této třetí fázi na plenárním zasedání se hlasuje prostě o tom návrhu, kde musí hlasovat pro absolutní většina zvolených e, poslanců Eh, to znamená 231 poslanců ze 460 nebo 51 senátorů ze 100. Co se týče vzdání se uh, imunity, poslanec má na to právo před eh, projednáním případu ve výboru, to znamená v době, kdy maršálek nebo předseda Sejmu eh, studuje ten případ, tak on může informovat eh, eh, maršálek se mu informuje poslance, že tedy připravuje ten návrh a on v té lhůtě může říci, že se imunity vzdává. A potom existuje postup, který je výsledkem stávající praxe. Je to nový postup, který byl přijatý v červenci eh, letošního roku a který se týká pouze některých typů bezprotiprávního jednání, jako eh, třeba jízda pod vlivem nebo drobné drobná eh, kriminalita nebo drobné skutky, jestliže třeba eh, do, poslanec dostane pokutu za překročení rychlosti, tak ji musí zaplatit a není to považováno za eh, porušení jeho imunity, nebo ne. Já vysvětlím eh, brzy, proč je to mm, jaksi novinka, která funguje velmi dobře. Co se týče žádosti o pozastavení trestního řízení před volbami, před zvolením poslance, tady bych řekl, že usnesení Sejmu, kde Sejm žádá o pozastavení trestního řízení vyžaduje eh, souhlas tří pětinové většiny eh, senátorů nebo, nebo eh, poslanců, to znamená 60 senátorů nebo prostě dvě třetiny ze 460 poslanců. Časové období Eh, mezi lety 2003 a 2015. V roce 2003 statu, eh, eh, statutární pravidla byla upravena podle ústavy, takže nyní vlastně ústava pokrývá všechny formy imunity, které eh, figurují v ústavě z roku 1997. Nejdůležitější eh, rys eh, té stávající formy je nárůst případů eh, z imunity, ale 90% těchto případů se týkají porušení silničního zákona. Takže aby to bylo co nejjednodušší, všichni polští poslanci prostě musí na silnici zvolnit a to proto, že ve velké většině případů se právě jedná o překročení rychlosti a to je důvod, proč byla přijata novela eh, tedy té problematiky, eh, to znamená, že Eh, případy překročení rychlosti už se nevyskytují v rámci eh, řízení o zbavení imunity, protože prostě poslanci si co svou pokutu musí zaplatit na místě. Ehm, to, eh, takže v minulosti 70 případů žádostí o zbavení imunity pouze jedna třetina z nich byla taková, že tedy se vyhovělo žádosti o zbavení imunity E, s tím, že hlasování e, není závislé na politické příslušnosti poslance. To znamená, že i poslanci z opozice mohou e, se ubránit v Sejmu, ale je to poměrně kontroverzní. Někteří pracovníci kancelářství eh, Sejmu jsou jiného názoru, mají pocit, že všechna ta hlasování jsou politická, ale já s tím nesouhlasím. Jak vidíte, Senát ten eh, ne, ne, neodebral, ne, nezbavil nikoho imunity za uplynulých 12 let, ale těch případů v, u nich je daleko, daleko méně. Je, je, je to pouze 11 případů. Nejkontroverznější, nejzávažnější případy eh, se konaly v letech 2004 a 2006. 2004 poslanec byl zbaven imunity a poté byl eh, odsouzen pro závažné případy korupce a v roce 2006 to byl další případ, kdy poslanec byl eh, byl eh, odsouzen pro pohlavní eh, zneužívání a obtěžování a únos. A to bylo tři roky po vynesení rozsudku na první instanci. Nejvyšší soud rozhodl, že o tom, že je mm, nevinný, že z těch řady obvinění vlastně pravdivé bylo jenom jedno. Děkuji vám, pane Chybalsky. Musím také říci, že výbor pro právní záležitosti Evropského parlamentu eh, je velmi rád, eh, že jsme tady měli prezentaci o polském právním řádu, protože já jsem tady musel kolikrát svým kolegům vysvětlovat, proč v Polsku není možné, aby poslanec platil pokutu za dopravní přestupek. A teď doufám, že už se to nikdy opakovat nebude. Dále bych vás eh, bych eh, chtěl svým kolegům eh, tady na výboru říci, že v poslední době došlo ke změně eh, toho právního systému v Polsku, kdy se podařilo přiblížit tu, ten režim pro poslance Evropského parlamentu a poslance Polského sejmu. Například jsme řešili případ poslance Tomčaka, tam šlo o zbavení imunity a možná, že to je jediný případ v historii parlamentu, kdy došlo k eh, hlasování o zbavení imunity na plenárním zasedání a to proto, že tady je nerovnost před zákonem v případě eh, evropských poslanců a polských poslanců. A minimálně se to týkalo Polska. My jsme, se, eh, my jsme vstoupili do Evropské unie v roce 2004. Ústava pochází z roku 1997 a práva a povinnosti poslanců jsou eh, citovány v několika textech, nejenom v jednom. Je to například eh, text o vytvoření úřadu o boji proti korupci. Tam se také hovoří o statutu evropského poslance a říká se, že mandát evropského poslance se týká eh, veřejné eh, sféry nebo všech úkonů, které byly projednány ve veřejné sféře a to vůbec nesouvisí. Nesouviselo s eh, statutem polských poslanců v Sejmu a my jsme tedy žádali polský Sejm, aby tady došlo ke sladění těch práv a povinností obou typů poslanců. Tak, aby měli rovné zacházení ať už pracují v Bruselu nebo v Varšavě. Tolik tedy eh, k těm polským problémům. A nyní si vyslechneme informace o imunitě v Německu. Bude to mluvit eh, Filip Austerman, který pracuje na sekretariátu výboru pro kontrolu voleb, imunitu a jednací řád německého Bundestagu. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, Eh, vážní poslanci. Dovolte, abych eh, v první řadě poděkoval za tuto možnost eh, podat vám informace o právu upravující imunitu v Německu. Chtěl bych se zaměřit na tu úpravu, která se týká Bundestagu, tedy federálního parlamentu. V těch jednotlivých spolkových státech je to ještě složitější, o tom bychom třeba mohli hovořit během diskuze. Já jsem eh, musel konstatovat u toho předchozího eh, referátu, že v Evropě existuje řada podobností eh, v oblasti imunity. Právo na imunitu obsahuje celou řadu společných základů, hodnot a principů, jak jsem právě teď zjistil. Právě jsem teď slyšel, jaký byl ten historický vývoj. Teď jsme měli příležitost seznámit s tím, jaká je ta úprava v Polském sejmu a musím konstatovat, že tam byla řada podobných věcí s Německem. Eh, v Německu máme eh, ústavní článek 46, který upravuje imunitu. Eh, v tom prvním odstavci je to takzvaná indemnita a v těch dalších odstavcích 2 a 4 je to imunita. Indemnita tedy je beztrestnost podle německého právního svoboda nebýt stíhán, za výroky na plenu, na výboru nebo také za výroky, které se objevují v tiskovinách Bundestagu. Eh, ta je nezvratitelná a nezrušitelná. Ehm, eh, předmětem toho, eh, nebo jsou z toho vyňaty i pomluvy, tedy tvrzení, která, které nejsou pravdivá. Ehm, tato indemnita Eh, začíná okamžikem začátku mandátu a potom mandátu také a pokračuje i po tom mandátu, po té, co ten mandát skončí. Což znamená, že pokud někdo pronese nějaký výrok eh, v parlamentu, který by jinak eh, mohl být předmětem nějakého stíhání, tak ta imunita se na něj vztahuje i po ukončení jeho mandátu. Takže chrání před trestně právním stíháním, ale také před občanskoprávními opatřeními například, eh, co, jsou, co by mohly být například žalosti o náhradu škody. Chráněny jsou tedy výroky, a to nejenom ústně, ale i písemné. A nevztahuje se to na nějaké další fyzické akty, byste třeba někoho polil nebo uhodil a tak dále, nebo do někoho strčil. My ale tedy rozlišujeme mezi nějakým disciplinárním řízením a potom e, těmi e, kroky nebo rozhodnutími, které může třeba nařídit předseda parlamentu na adresu nějakého e, poslance. Nemáme žádnou judikaturu, ale mohu vám popsat jeden případ, bez toho, aby se tím zabývalo státní zastupitelství. Eh, ty se tehdy eh, rozhodli se do toho nevměšovat. My jsme měli jedno opozičního poslance, který eh, vyvěsil symbol PKK, tedy strany pracujících Kurdistánu, na podporu pešmergy, tedy kurdské armády. V Německu je to považováno za zakazený symbol, takže není možné Eh, ho někde ukazovat a potom se tedy diskutoval stát o tom, jestli tady došlo k porušení zákona nebo ne a většina eh, řekla, že by to mělo být chráněno imunitou, protože eh, je svoboda projevu v rámci parlamentu a souvisí to s prací poslance. Tolik tedy k té indemnitě a teď k imunitě samotné v tom vlastním slova smyslu. To je zákaz stíhání Eh, imunitu může Bundestag zrušit eh, v eh, článku 46 ústavy, tedy základního zákona, je tedy možné se souhlasem Bundestagu vyvodit zodpovědnost nebo dojít, aby došlo k zatčení poslance. Je tady ta výjimka, která představuje inflagrance, v tom byla řeč u toho polského případu. Takže eh, to, to svolení eh, parlamentu je v tomto případě nezbytné. Eh, takže je možné tímto pádem zrušit nebo přerušit jakékoliv stíhání, jakékoliv vazbu nebo další omezení osobní svobody na žádost parlamentu. Eh, to bylo všechno, eh, to je všechno obsaženo už v základním zákoně, v článku 46, to je ještě doplněno dalšími, eh, dalšími rozhodnutími, které jsou součástí jednacího řádu, které jsou přijímány vždycky periodicky po každých volbách, přestože tyto texty se nějak nemění a jsou přijímány tradičně, takže je to součást té parlamentní tradice. A už tedy dochází k žádným textovým změnám. Eh, těm se stanovují procesní pravidla. To první závěr, to první rozhodnutí eh, je vlastně to ustavující zasedání a tam eh, jde o zrušení mandátu těch předchozích poslanců a začátku nového mandátu a vlastně přijímání toho nového jednacího řádu. A tam jsou obsaženy také všechny zásady týkající se imunity. Jak tedy vypadá ten postup Eh, v případě imunity. Jde o to, aby byla zajištěna eh, schopnost praco- eh, nebo funkcionalita parlamentu. Není to tedy, jak už jsme tady několikrát slyšeli, výsada jednotlivých poslanců, ale je to ochrana celého parlamentu a zajištění jeho akceschopnosti. Imunita tedy chrání ústavní orgán, ten parlament, vůči zásahům justice nebo exekutivy jednotlivý eh, člen Bundestagu z toho nemůže vyvozovat žádnou vlastní imunitu a nemůže také eh, podávat žádost na zrušení eh, vlastní imunity. Je nárok na to, aby při rozhodnutí o zbavení imunity Bundestag nepřihlížel k nějakým nesouvisejícím nebo subjektivním důvodům. Eh, toto, eh, tento souhlas, který vyslovuje Bundestag, je nezbytný pro všechny trestní stíhání vůči členu Bundestagu. Týká se to také všech prohlídek nebo konfiskace eh, související s obviněním člena Bundestagu, ale také se to týká zatýkání anebo výpovědi pod přísahou při trestním stíhání. Eh, takže jsou to s trestním, ale i s občanskoprávním stíháním, jde tady o jakékoliv eh, například žádosti o šk- náhradu škody. Provádění a vyšetřování eh, se obecně povoluje, Bundestag velmi často vyslovuje souhlas s tím, že je potřeba, aby bylo, probíhalo vyšetřování, ale příslušné státní zastupitelství musí informovat předsedu parlamentu zahájeno vyšetřování proti nějakému členu Bundestagu. A potom musí být informován také ten eh, příslušný eh, poslanec, a to během 48 hodin. To je zvláštní úprava, eh, která normálně v německém právu neexistuje, protože obvinění je informanté, teprve, když je zatčen nebo vzat do vazby těch 48 hodin poté, co eh, je informován předseda parlamentu, je tedy možné, aby eh, ta vyšetřování bylo spuštěno, tuto lhutu je možné prodlužovat, nicméně do toho nespadají víkendy nebo svátky. Eh, toto sdělení potom předseda parlamentu zašle příslušnému výboru parlamentu, který se tím zabývá na tom příštím možném zasedání. A to potom vede k tomu, že tato lhůta pro e, zahájení vyšetřování se prodlouží. A příslušní poslanci jsou potom informováni svými e, předsedy svých poslaneckých klubů. Tento obecný souhlas e, se ale netýká prohlídek nebo e, Eh, odnětí svobody nebo nějakých dalších opatření, která by vedla k omezení osobní svobody. Ty jinak musí eh, schvalovat jednotlivě ad hoc, eh, v každém případě parlament. Pokud například státní zástupce považuje za nutné požádat o vzetí do vazby, tak potom musí se obrátit na, musí se obrátit na Spolkové ministerstvo spravedlnosti, tam eh, podá tu žádost a tato žádost je přeskoumána o tom, jestli je dostatečně doložena a není tedy potřeba předkládat nějaké důkazy, ale je potřeba doložit eh, nějaké důvody. Takže proběhne toto první přeskoumání žádosti a to je potom eh, předloženo výboru právnímu, který se tím zabývá a tento předloží plenárnímu zasedání. Bundestagu. Takže eh, velmi často v praxi to probíhá tak, že výbor to projedná a to rozhodnutí potom okamžitě předloží plénům zasedání, což eh, normálně není úplně běžné, eh, bez toho, aby bylo, výbor vydal nějaké doporučení plenárním zasedání. A Bundestag potom konstatuje, že Eh, je možné tedy pokračovat s tímto eh, vyšetřováním. Kdyby se nepodařilo ten první výbor příslušný pro imunity Bundestagu konstituovat hned po volbách, tak by potom o těchto věcech rozhodoval sám prezident, ale to se ještě nikdy nestalo. Jinak je tady několik paralel s polským právem, například těch dopravních přestupků, eh, přestože to překročení rychlosti k tomu nepatří podle německého práva, je možné, aby tam policie nebo justiční orgány provedly určité předběžné eh, rozhodnutí. To si také nevyžaduje eh, souhlas Bundestagu. To eh, rozhodnutí potom dostanou jednotliví členové toho výboru v kopii. A platí zásada, že pokud proti tomu nebude vyslovena nějaká námitka během sedmi dnů, tak potom to rozhodnutí justičních orgánů policie platí Eh, eh, platí a eh, už nic dalšího se nemusí dělat. To ale neplatí pro tresty odnětní svobody nebo vazby, které by trvaly delší dobu. Zrušení imunity tedy tímto dočeno není. Poslanec eh, musí požádat Bundestag o vyjádření a informace potom musí být předány zpátky státnímu zastupitelství. A teď mi dovolte ještě několik slov k tomu schvalování Bundestagu. Bundestag eh, většinou, eh, tedy ve většině případů, svůj souhlas vydává. Praxe Bundestagu je zaměřena na to, aby poslanci neměli nějaké zvláštní zacházení ve srovnání s běžnými občany. Jde tedy skutečně o nějaké politické urážky a pomluvy. A vzhledem k tomu, že imunita se nevztahuje na jakékoliv výroky pronesené mimo parlament, tak eh, eh, není možné ani v těchto případech hovořit o imunitě. A vzhledem k tomu, že informace o nějakém vyšetřování může vést ke konci politické kariéry nějakého politika, eh, když se objeví takovéto informace například v tisku, tak eh, se o tom teď začala velmi diskuse. Eh, šlo například o tom, že Bundestag vydal informace o těchto případech, byly to pouze statistické údaje bez jakýchkoliv jmených údajů, ale i přesto to vzbudilo velký, velký rozruch v médiích. Stejně tak není možné informovat eh, veřejnost o eh, podrobnostech, které se objeví v žádostech o zrušení imunity. Já už jsem hovořil o tom, eh, jaká opatření se vyžadovají pro udělení souhlasu. Některé se vydávají automaticky, například pokud by šlo o zabavení nebo prohledávání soukromých prostor eh, eh, člena Bundestagu a stejně tak všechny eh, přestupky, kde ty postupy jsou velmi rychlé a není možné, aby se odvolávali na imunitu. Pokud bych chtěl ještě poukázat na úpravu, která souvisí s imunitou, když například jde o to, že by poslanec měl vystupovat jako svědek, Pane Austermany, mohl byste hovořit trochu pomaleji, říká pan předseda. Takže mi dovolte, abych ještě poukázal na úpravu, které souvisejí s imunitou, přestože spadají mimo eh, vyšetřování nebo trestní stíhání. A to jsou tedy případy, kdy člen Bundestagu by měl přestoupit jako svědek eh, v těch dnech, eh, kdy eh, probíhá zasedání parlamentu. Tam potom není povinen svědčit a má tedy právo odepřít svědectví. A může také odepřít svědectví, pokud se to týká nějakých informací nebo osob, se kterými se setkal ve výkonu své eh, parlamentní práce. Doufám, že přesto všechno jsem hovořil srozumitelně a nepříliš rychle. Děkuji vám za pozornost. Dankeschön, Herr Austermann. Zrozumiałe było. Tłumaczę. Děkuji vám, pane Austermane. Bylo to velmi srozumitelné. Ano, také rychlé, takže samozřejmě to bylo náročné pro tlumočení, ale velice děkujeme za to, že jste nám představil německý systém parlamentní imunity. A nyní si vyslechneme eh, příspěvek italského odborníka, pana Marko Čerazeho, který eh, pracuje v italské poslanecké sněmovně. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, eh, a velice si vážím, že mohu oslovit eh, takto vážené publikum. Je to pro mne velkou ctí. Nebudu probíhat řadu témat příliš podrobně. Já jsem řadu z nich eh, zapracoval již do dokumentu, který jsem pro vás připravil. Velice bych byl rád, kdybyste si jej přečetli, pokud trpíte nespavostí zvlášť. A chci také poděkovat panu kolegovi Hartovi za to, že e, zmínil věc Kordova která eh, díky tomu již nejsem nucen o této věci hovořit, ačkoliv eh, podle mých zdrojů nešlo o dřevěného koníka, ale o tříkolku, eh, hračku, tedy pro ty z vás, kteří máte malé děti, tento rozdíl bude zásadní. A zmínil bych dva aspekty na tomto místě. Za prvé, pravidlo eh, nenesení odpovědnosti, tedy svoboda projevu a záležitost eh, od poslechu v italském systému. Já se pokusím to projít pokud možno co nejrychleji a teprve pak můžeme zahájit diskusy. Pravidlo nenesení odpovědnosti nás vede k otázce definice parlamentní funkce, protože naši předřečníci již zmiňovali eh, fakt, že parlamentní funkci můžeme eh, vnímat šířeji a pak bude širší také pojem imunity. Ale čím šířeji je definována imunita, tím větší pravděpodobnost je porušení článku 6 eh, Evropské úmluvy o lidských právech. A to je zcela logickým dopadem, jak jsme také slyšeli v předchozích vystoupeních. Já bych na to podle zkušenosti reagoval asi takto. Podívejme se na to z různých úhlů pohledu. Pravděpodobně byste měli změnit úhel pohledu a pokusit se uvažovat o tom, jak tyto věci řešit u soudu. Protože hlavním důvodem, proč právě toto je velmi, je velmi nepříjemné, působit v parlamentu jako poslanec, je, že pokud se soudíte pro urážku na cti v souvislosti s prohlášeními třeba v tisku, tak samozřejmě, tak samozřejmě si musíte sami sehnat právníka, abyste se hájili u soudu. Nejlepším řešením proto v této souvislosti je eh, dovolávat se ustanovení, podle něhož Eh, neopatrná, eh, neopatrné soudní spory by měly být jako takové trestány, protože skutečným problémem je to, že pro každou kritiku, pro každé prohlášení mm, se pak zcela jistě s poslancem budou chtít ostatní soudit. Řešením tedy není dát parlamentům širší rozhodovací pravomoc, aby buď ehm, uplatnili imunitu v dané konkrétní věci, protože obvykle eh, o tom rozhoduje politické schromáždění, ale spíše, abychom zavedli takové pravidlo, které bude, eh, se, se bude zamezí svévolným soudním přím. Protože jinak skončíme v situaci, eh, kdy eh, budou probíhat ne, eh, tedy nepodložené pře žabomyší války, vše bude vedeno proti poslancům, kteří pouze sdělí svůj názor. A zvláště v italském parlamentu se setkáváte často s tím, že poslanec eh, skutečně urazil eh, nějakou třetí stranu. Já jsem ve svém příspěvku eh, také zmiňoval například případ poslance, který žádal o desetileté období na univerzitě a žádost byla zamítnuta, protože um, jeho zástupci výboru, kde působil, se domnívali, že není Eh, vhodnou osobu, aby vedl univerzitu a on naopak se v televizi vyjádřil proti předsedovi takového výboru a přitom to jde, eh, jde o zcela soukromou záležitost a ta se stala záminkou eh, pro urážku třetích stran. A poslanecká sněmovna za, zaručila imunitu danému poslanci a takové rozhodnutí tedy bylo zamítnuto. Tolik eh, tedy zproštění odpovědnosti non-liability v souvislosti s svobodou projevu podle článku 68 italské ústavy. A to opět vychází tedy eh, z článku 9 listiny svobod jak je taky znáte z, lidské, z britské tradice. A nyní se dostáváme k jinému problému, který eh, vznikl poměrně často v italské parlamentní praxi a tím je odposlech. Od, eh, v roce 1993 eh, nejvyšší státní zástupce od tohoto termínu eh, nepotřebuje souhlas komory parlamentu, ať už sněmovny parlamentu, aby zahájil vyšetřování vedené proti poslanci parlamentu. Nicméně existuje několik konkrétních segmentů, které jsou přesně eh, vyjmenovány. To jsou postupy, které jsou jasně definovány v tom vyšetřování a které si žádají specifický souhlas nebo povolení. Mezi nimi je také odposlech. A většina, téměř všichni odborníci v oboru, kteří se věnovali dané věci, považovali za zvláštní tento postup, protože od poslech představuje jeden z nástrojů, které musí zůstat utajeny člověku, který bude předmětem takového sledování, že jinak by prostě do toho telefonu nemluvil nebo by si telefon změnil. A je proto tedy celkem zřejmé, že takové ustanovení v důsledku znamená, že není možné odposlouchat, odposlouchávat telefon eh, nebo byt nebo automobil eh, poslance. ale v průběhu let se objevil další latentní problém a to je problém takzvaného nepřímého odposlechu. A zdravý selský rozum by nám řekl asi tolik. Eh, rozhovor mezi dvěma lidmi zcela logicky eh, znamená eh, kontakt dvou lidí. Je potřeba tam dva lidi zapojit. Čili nikdy neodposloucháváte jednoho člověka, nýbrž dva lidi, jakmile spolu hovoří. A chcete odposlouchávat jednoho, logicky musíte tím odposlouchávat i druhého, tedy účastníka rozhovoru. Jde tedy o to, že když se zaměřujeme v odposlechu na druhou osobu, a je to v autě druhé osoby třeba, tak současně zachytíme i um, odpovědi nebo otázky toho eh, účastníka rozhovoru, toho druhého, kterého nesledujeme. A nabízejí se dvě varianty. První variantou je, a tady vykládám italskou ústavu, první variantou, která se nabízí, je tato. Ať už chráníme Eh, jakkoliv. Musíme dělat maximum, bychom chránili tedy eh, vyjádření druhé osoby. Pokud stíháme trestně první osobu a snažíme se, se schromáždit důkazy, tak rozhovor, jehož se takový člověk zúčastní, nemůže být použit jako důkaz. A druhý extrém, druhý extrém na spektru výkladu je situace, když říkáme vzhledem k tomu, že imunitě se těší pouze poslanec a imunitu garantujeme tedy eh, přes poslance celé sněmovně, nemůžeme skončit tím, že eh, dáme třetí straně nějakou výhodu jenom proto, že třetí strana hovoří s poslancem parlamentu. Italská praxe je tedy v zásadě takováto dostáváme se do pasti těchto dvou alternativ výkladů s tím, že někdy se větší váha přikládá skutečnosti, že rozhovor proběhl mezi poslancem parlamentu a třetí osobou, ale to v některých případech zabrání soudům, aby takový rozhovor použili jako důkazní materiál, nebo druhý extrém, nemůže, dojdete k závěru, že nemůžete eh, nechat pravidla imunity, aby nějakým způsobem ovlivňovala eh, výklad této imunity. Děkuji. A grazie, signore. Cera. Děkuji vám, pane kolego. A takže tím jsme skončili eh, druhou část vystoupení expertů a zbývá nám trošku času, abychom si o tom všem popovídali. Mm, můžeme tedy nyní klást své otázky třeba na základě těch prezentací z eh, všech tří zemí, tak jsme se seznámili s podrobnosti z Itálie a z Německa a Polska. Z té Itálie tam bylo skutečně velmi zajímavé a přesné detaily. Bylo to moc zajímavé, ty dva příklady, třeba od poslechy to je všechno velmi zajímavé, takže prosím, máte slovo. Um, Robert Bray, head of unit. Jsem Robert Bray, ředitel oddělení výboru pro právní záležitosti. Mám dvě otázky pana Fose, který je místo předsedu změněného výboru, ale musí se účastnit jiného zasedání v této chvíli. Za prvé, ptá se, zda je myslitelné, nebo mělo by být myslitelné, nezahájit řízení o poslanecké imunitě v situaci, kdy eh, eh, daný poslanec souhlasí s odebráním imunity. Eh, to by se mohlo týkat konkrétně drobných záležitostí jako dopravních přestupků. Za druhé, jak bychom měli přistupovat k poslanci parlamentu, pokud je, dejme tomu nyní, poslancem Evropského parlamentu, ale je vlastně pro něj prioritou být poslancem parlamentu a nemůže vycházet z faktu, že byl také předtím eh, poslancem Národního parlamentu. Děkuji, děkuji, Roberte. Kdo by chtěl zodpovědět tento dotaz? Please. Prosím. Já mě zarazilo poměrně, když jsem zjistil, že právě problematika dopravních přestupků má takový význam, e, protože e, to, toto, pokud bychom informovali předsedu, tak by to bylo zvláštní, protože on rezignoval. Ale jak bylo zmíněno, imunitu nezískává tedy eh, jenom poslanec, nýbrž eh, cel, celý parlament. Já bych v této souvislosti nedával eh, jakousi jednorázovou, jednorázové odnětí imunity. A v italském parlamentu tedy o tomto nemáme, nemáme takový přehled o tom, jaký řidiči jsou poslanci u nás. A další otázka se týká toho, co už tady zaznělo. Tedy eh, ještě předtím, než byl eh, daný eh, člověk zvolen jakožto poslanec parlamentu, já si nemyslím, eh, eh, že současná právní úprava, konkrétně z ní ústavy, by mohlo v tomto případě vést k rozporování imunity. Eh, pokud se například věnujeme zproštění odpovědnosti, eh, svobodě projevu a podobně, můžeme dojít k závěru, že ze samotné definice eh, nejde o výkon funkce při eh, v takovéto situaci. Ale pokud máte procesní pravidlo takové, kde je nutné dát souhlas k trestně práv, k trestnímu stíhání eh, nebo k zahájení trestního řízení, tak samozřejmě platí i nadále pravidlo, že je potřeba získat souhlas k zahájení trestního řízení a tam by byl poslanec chráněn, protože jde o pravidlo procesní, eh, a to tedy platí bez ohledu na to, eh, jaké skutky vedly k obvinění. Děkuji. Chtěl by ještě někdo vstoupit do diskuse, doplnit informace? Pan Ostermann. Já, ich kann mich den Ausführungen des... Já se mohu ke svému italskému kolegovi naprosto připojit. I já jsem toho názoru, že to je výsada parlamentu a ne jednotlivého poslance. A tím pádem nemá žádný smysl dávat tomu poslanci právo upustit od své imunity nebo zbavit se sám své vlastní imunity. Eh, poslanec by také mohl být vydíratelný veřejným míněním, kdyby sám mohl požádat o zbavení imunity. To si myslím, že je také velmi důležitá skutečnost. A co týče otázky, když někdo, když jsem to správně pochopil, eh, co se stane, když někdo předtím, než se stal poslancem, spáchal trestný čin, a jedno, jestli to byl poslanec Evropského parlamentu nebo Národního parlamentu, podle německého chápání imunita chrání před trestním stíháním během mandátu. Tedy před těmi věcmi, které se odehrají během mandátu, ale skutečně jen před věcmi, které se týkají e, poslance. A to i v době, které se mohly odehrát třeba 10-15 let předtím, než se stal poslancem. A zase jde tady o imunitu parlamentu jako celku a jeho akceschopnost. Takže e, se to, pokud se to týká toho poslance v té době a bez ohledu na to, kdy k těm skutkům došlo, tak e, e, a musí to tedy souviset s nějakými výroky nebo činy toho poslance. Danke, Professor Yes, um, with regard to the... Co se týče první otázky, to znamená možnosti vzdát se imunity, Mohlo by být zajímavé podívat se na britské zkušenosti. Není to tak dávno, Eh, nový článek v zákonu o pomluvě umožňuje členům parlamentu vzdát se eh, imunity proto, aby umožnili, mm, aby parlamentní eh, dokumenty byly použity jako, za, jako důkazy v řízení o pomluvě, kdy právě tyto dokumenty chtějí využít právě v rámci své obhajoby. A to bylo hodně kritizováno, tedy tento článek 13 zákona o pomluvě. A jednu tu věc už zmiňoval tady pan Osten, a sice ta možnost že by mohl být poslanec jaksi mm, znevýhodněn veřejným míněním, jestliže by se nez, nevzdal své imunity. To považuji za realistické, takže by ho tlak veřejného mínění nutil vzdát se imunity. A druhá věc, eh, v, v, v, při rozpravách ve výborech a podobně v dopisech, ale obecně v, jestliže žaloba se třeba týká více než jednoho poslance nebo informací, které se týkají více než jednoho poslance, tak potom rozhodnutí vzdát se imunity ze strany jednoho poslance, zatímco třeba ostatní by si přáli imunitu ponechat, to by mohlo vyvolávat problematické situace. Kromě toho je tu samozřejmě i ten argument, že parlamentní imunita je privilegium parlamentu jako instituce a nikoli v žádném systému, který znám, to není privilegium, které eh, je jaksi toho jednotlivého poslance. To bude asi z mé strany všechno, jinak ostatní už tady zaznělo. Promiňte, pane předsedo, že si eh, ještě říkám o slovo, ale pan Hart tady mm, se dotknul velice významného bodu některých zemích a v některých ústavách neodpovědnost se netýká pouze té stránky e, jaksi odpovědnosti a nebo e, volání k odpovědnosti, ale také e, otázku důkazní. Čili jestliže je řečeno, že nesmí být poslanec vyslýchán, pak se myslí zaprvé v tom kontextu, jak tady říkal pan kolega o, o tom britském systému, takže i v britském systému, i ve Spojených státech je tam tato otázka question, to znamená vyslychání nebo dotazování, je interpretována jako privilegium e, k prokazování u soudu. To znamená, že nemá právo využít parlamentní vystoupení a argumentaci u soudu jako důkaz, ať bez ohledu na to, proti komu ten důkaz je použitý. Čili ve skutečnosti je ten známý případ zástupce Johnsona z Louisiany, poslance Johnsona z Louisiany, jehož kan- kancelář v, v kongresu byla prohledaná eh, pracovníky FBI a bylo uh, zabaveno mm, nějaké množství dokumentů a jejich legislativních dokumentů a nikoli nejvyšší soud, ale okresní soud řekl, že tento důkazní materiál nemůže být použit On ten poslanec nakonec byl odsouzený pro korupci eh, na základě jiných eh, důkazů, ale tyto dokumenty použity nemohly být a nejvyšší soud také to odmítnul a jestliže eh, eh, nejvyšší soud se odmítnul vyjádřit k tomu, což znamená, že rozsudek okresního soudu platí. Čili podle tohoto systému také existují eh, aspekty, které se týkají jako důkazního materiálu a ne jenom pouze osobní odpovědnosti. Ba- bardzo proszę. Prosím. Děkuji. Já mám také pár připomínek a možná nějakou otázku. První se týká zahájení řízení o zbavení imunity v případě menších případů. Jako já když, jestliže v Polsku třeba může eh, poslanec se vzdát určitého typu své imunity, a polští ústavní právníci e, docela silně kritizovali toto řešení, protože říkají, že, že to imunitu oslabuje a poslanec může být nucen k, ke vzdání se své imunity v, v teorii. Ovšem v praxi je tato možnost velmi užitečná. V 99 případech skutečně drobných přestupků poslanci právě využívají tu možnost eh, vzdát se imunity. Eh, jak jsem hovořil o těch případech porušení silničního zákona, měli jsme asi 105 případů dopravních přestupků v minulém volebním období a jenom jeden poslanec se nevzdal své imunity. Takže je vidět, že ve většině těchto drobných případů poslanci sami od sebe chtějí, aby se to vyřešilo u soudu. A druhá otázka se týká ochrany imunity eh, europoslance pro eh, eh, skutky, které se staly před volbami. Takže podle polského zákona datum z toho skutku je sekundární. Primární význam má to, co udělal stát, jak reagoval stát na tyto skutky. To znamená, jestliže ten dotyčný člověk byl formálně obviněn před datem voleb, potom se na něj vztahuje článek 105 odstavec 4 ústavy a řízení bude pokračovat potud, pokud eh, parlament nerozhodne, že zbaven imunity nebude. Ale jestliže stát se pomalu rozhoupával a, eh, a začal ve věci jednat až později, tak a formální obvinění eh, by mělo nastat až po volbách. Pak je dotyčný chráněn imunitou. A e, v takovém případě tedy e, musí e, parlament rozhodovat o zbavení imunity nebo ne. Děkuji, Giuseppe. Když dovolíte, já mám jednu poznámku. Já jsem poprosil pana předsedu, opakuji to osobně, pane předsedu, můžeme si tykat. Takže já bych si přál, aby Unie měla specifickou imunitu pro své poslance. Existuje historický důvod pro takovou imunitu, aby byla garantovaná nezávislost Evropského parlamentu. A ta možnost vzdát se sám imunity je rozpor. To je těžké vysvětlit. Jistě to víš, já jsem proto, aby ta ochrana byla jasná, ochrana e, výsad poslanců, ale myslím si, že ta otázka, nebo tedy imunita, má být chráněna a poslanec je součástí toho celku a ten celek tedy požívá imunitu, čili on se nemůže zdát sám své imunity, podle mého názoru. Takže já ti přeji a doufám, že během tohoto legislativního období bude možné nalézt určitá pravidla v tomto směru. Stačí, když se vrátíme k diskuzím, které už proběhly u, u nás v kancelářích a mohli bychom dospět k nějakému závěru. máme jednotnou měnu, po, máme, jedno, máme politickou unii za dveřmi a myslím si, že jednotná imunita by také mohla přinést pozitivní výsledky. Děkuji. to bylo skoro takový závěr nebo schrnutí tohoto workshopu. Já jsem prakticky se chystal říct si něco podobného. Takže skutečně mluvíme jedním jazykem. Je tu ještě jeden problém v právním výboru v Evropském parlamentu, když hovoříme o imunitě, tak velmi často jedny volby za druhými, přicházejí noví poslanci do právního výboru, není tu kontinuita a pokaždé začínáme od nuly. Zase vysvětlujeme znovu, co to je ta imunita, jak se to musí řešit v těch či onech případech. Takže já jsem moc vděčný našemu sekretariátu, který vypracoval takového průvodce pro poslance, aby věděli, Eh, jaký je tu kontext. Je to velmi složitá problematika, ale velmi důležitá pro eh, řádnou ochranu integrity parlamentu. Ale je to také důležité eh, proto, aby aktivity každého jednotlivého europoslance byly respektovány. Takže já vám děkuji, děkuji všem odborníkům za velmi zajímavá vystoupení, děkuji vám že jste přišli sem k nám se zúčastnit. Děkuji politickému oddělení, které se věnuje těmto otázkám zde v Evropském parlamentu. Děkujeme za pomoc při spořádání tohoto workshopu dnes. Takže mi nezbývá, než říci, že se budeme snažit dělat maximum pro to, abychom využili vaše zkušenosti a vaše poznatky v naší budoucí práci. Tyto informace a zkušenosti musíme využít co nejlépe, abychom se dostali dál a abychom jednali inteligentně kupředu.